k nám přicházeli jejich IT odborníci. To je, to je věc, o které je skutečně správné debatovat. A skutečnost, že my nyní tváříme eh, právní nástroje, a tak abychom umožnili tedy vstup právě těchto profesionálů, tak na tom se pracuje a Indové skutečně mají velký zájem také eh, vysílat sem eh, výzkumníky, studenty a tak dále. Ta, skutečně to by mohla být vyso, eh, velmi vysoká úroveň spolupráce a my bychom to rádi stabilizovali. Také třeba příležitosti obchodní, turistické a tak dále. Že? Čína. Zde také nacházíme určité elementy k diskusi, z nichž by mohla vzejít společná agenda. Jsou to stejné věci. Máme taky určité Eh, určité zájmy. Tady eh, se to týká také toho, že máme obavy z určitého typu organizovaného zločinu, čili samozřejmě to je třeba řešit eh, diplomaticky. Takže je to podobné a poněkud obtížnější. Pak tady máme několik aspektů těch ústaní vizového režimu, to je eh, Rusko, Ukrajina, Moldávie, eh, Makedonie a několik dalších. Eh, my nyní tedy provádíme určitou revizi, zejména tedy s Makedonii. S Ruskem to ještě nemáme hotové. Tady probíhá určitá debata o konkrétním obsahu tady tohoto usnadnění vízového režimu. Také Eh, jsme oslovili běloruské úřady, ale mm, ty zatím neakceptují to, co bychom chtěli. A se všemi těmito zeměmi debatujeme spolu tedy s vízovým režimem také readmisní dohody. Co je obsahem? Jsou to eh, de facto stejné věci, ale vždycky trošku jinak, prostě abychom měli podobné nebo stejné eh, formuláře, aby to bylo levnější, eh, aby byl možný opakovaný vstup, to je důležité zejména pro biznis, no a potom také otázka diplomatických a služebních pasů. Co se týče mého posledního bodu, no, ne, to není ještě poslední bod. Eh, první z těch dvou posledních bodů je readmise a tím se zabýváte mnoz, také mnozí z vás. Dneska to máme smlouvy s Hongkongem, Makajem, Sri Lankou, eh, eh, Západní Balkán, Moldávie, Pakistán a Gruzie. Vyjednávají se další tři, které, tady už je to eh, Arménsko, eh, Turecko, Armenie, Turecko a to už je podepsáno, zatím to nenabilo platnosti a eh, budeme jednat s Azerbajdžánem, čili to eh, nám skutečně brzy pomůže k restartu vyjednávání. No a chtěl bych říci, že třeba s Ruskem máme výsledky velmi dobré, u jiných případech to je horší třeba s Pakistánem, čili my se snažíme opravdu vyvíjet tlak na to, aby to fungovalo lépe, poněvadž Pakistán je velmi důležitý, mezi pěti nejdůležitějšími eh, partnery, s nimiž jednáme. Sri Lanka, tam máme dohodu už dávno, ale v podstatě to příliš nefungovalo. My jsme poprvé se eh, sešli na společném admisním výboru. Eh, Turecko, takže tam už to eh, v podstatě máme dojednané, ale nepodepsané, takže teď eh, uvidíme, jaká bude chuť, ale jak říkám, dojednané to je. No a vízový dialog, vízová liberalizace. Probíhá dialog s Ruskem, Ukrajinou, Moldávií, Kosovem, Gruzií a brzy snad začne turecký dialog. To samozřejmě záleží na podpisu readmisní smlouvy, jak už jsem mnohokrát řekl. To je v našem společném zájmu, ale vyjednává se opatrně. S Ukrajinou jsme začali jednat v roce 8, ale nastaly určité potíže. Ukrajina je velká země, Eh, čekáme na provedení určitých reform a nedávno jsme se setkali s ministrem zahraničí, čili tady určitá, zájem je. Eh, v Moldávii tady jsme loni se pustili do druhé fáze a teď jde v podstatě o to, aby se začaly plnit benchmarky. Já to tady nebudu eh, rozvíjet. My eh, se domníváme, že budeme moci alespoň tedy potvrdit, že aspoň po technické stránce máme dost materiálu na to, abychom mohli předložit návrh. V Kosovu jsem byl před pár týdny. Tento program je velmi specifický. Ten kontext je velmi obtížný. My máme zatím 70 doporučení fungování institucí, organizování zločinu a tak dále, ale ta, ten dialog eh, běží velice dobře a je zde opravdu chuť pokračovat na partnerské straně. No a Gruzie, eh, tady komise v pondělí předloží akční plán pro vízovou liberalizaci a tento proces bude mít své konkrétní benchmarky. Já myslím, že to pro tuto chvíli stačí. Pokud chcete více podrobností, zodpovím vám na otázky. A já myslím, že také příště vám budu moci ohlásit, že opravdu můžeme, máme zahájeno vyjednávání s Tureckem, což je eh, důležité, je to součást procesu rozšiřování. Děkuji. Um, we will immediately... Děkuji. Nyní přejdeme ke zpravodajům. Paní Jezomr, je to o dohodě mezi Evropskou unii a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Prosím, paní Zomr, máte slovo. Das Rückübernahmeabkommen der Türkei. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda o zpětném přebírání s Tureckem nebyla jednoduchá. Nebylo jednoduché ji vyjednat. Vyjednávali jsme s Tureckem 8 let, což je neuvěřitelně dlouhá doba. Minulý rok jsme vyjednávání ukončili a od té doby Turecko není ochotno, abych to formulovala opatrně, není ochotno tuto dohodu podepsat. Turecko podmiňuje podpis dohody bízovým ulehčením a dokonce se snaží o to, aby tady došlo ke zrušení bezvízenému styku. Ovšem, ne všechny členské státy jsou toho mění, že bychom měli v Turecku poskytnout eh, usnadnění vízového styku. A proto i readmisní dohoda je velmi nejistá z tohoto pohledu. My ji ovšem potřebujeme, protože víme, že nelegální imigrace do Evropské unie jde především před Turecko. Eh, mám tím na mysli zelenou hranici do Řecka. Nemusím to tady dál rozvádět, všichni to ví. Navíc veřejnost podezírá, má podezření, že ta hranice je eh, obzvláště propustná právě z toho důvodu, že by si Turecko přálo bezvízový styk. Samozřejmě je to podsouvání z toho podstoje, ale Eh, ono to tak trošku vypadá i jako vydírání. Já jsem to takhle vyjádřila eh, v rozhovorem s tureckou stranou. Samozřejmě Evropská unie se takto dostává pod tlak, protože my nutně potřebujeme s Tureckem readmisní dohodu mít. Což eh, je negativní zejména z toho pohledu, že Turecko je kandidátskou zemí a právě proto, že Turecko je kandidátskou zemí, tak turecká strana nechápe, že Evropská unie má vízová usnadnění se celou řadou sousedních států a Turecku tuto výhodu poskytnout nechce. Takže to je taková relativně rozporuplná pozice, ve které se nacházíme a proto bych si ráda vyslechla eh, od zástupce komise jeho názor na tuto situaci, protože rád myslím, dohoda prostě zatím tady není a rozhodně nám poskytne tady obrázek o tom, jak vypadají názory na radě ministrů k tomuto tématu. Děkuji. A nyní tady budeme mít druhé řečníka, což je zpravodajka, která se věnuje Arménii, vízovému usnadnění a readmisní dohodě s Arménií. Děkuji vám za toto vysvětlení. A e, děkuji vám, že jste nám popsal situaci, jak to vypadá s jednotlivými jednáními, ale vy jste řekl, že pokud se týká vztahu s Ruskem, tak to vypadá dobře, co se týče readmisí s Pakistánem, tak to nevypadá dobře, ale jak to vypadá s Arménií? E, v našem dokumentu je napsáno, že během posledních jednání 12. října Jaký byl ten stav tenkrát? Protože na jedné straně máme otázku eh, zjednodušení vízového režimu. Tam máme lhůtu pro eh, předložení zprávy 5. března, návrh tedy zprávy. A potom pokud jde o readmisní dohodu, tak to není možné. Nemůžeme to dále natahovat, takže já bych chtěla vědět, jaká je situace v tomto případě. A ještě bych se chtěla zeptat eh, na to. Zdá se, že to je pouze technická otázka, ale myslím si, že je zajímavá a eh, těším se na vaše vysvětlení. Co se týče zjednodušení vízového režimu, pokud jde o dohodu, tak tam je citizenship v angličtině, občanství, potom se hovoří o citizens, občané a v readmisní dohodě se používá výraz nationality, národnost. A dokonce i v definicích v prvním odstavci je v jednom řádku citizenship občanství a v druhém řádku je nationality, což může v angličtině znamenat nebo překládat se jako národnost i státní příslušnost. Proč používáte tuto terminologii? Možná, že to uvádíte ve smyslu, že to znamená to té, že to jsou synonyma, ale proč v jednom dokumentu používat výraz citizenship, občanství, a v druhém dokumentu používáte výraz nationality, což může být národnost i státní příslušnost. Je to spíše dotaz odborného rázu, ale myslím si, že je to zajímavé. Ale co je pro mě nejdůležitější, je, v jaké situaci se nacházíme jestli uh, můžeme toto vyřešit. Paní předsedkyně, co se týče dohody, eh, pan Marinesku je zpravodajem. Já vím, že s tím máte nějaké problémy, ale ten návrh už existuje. Už existuje ten koncept. Komise by na to mohla potom zareagovat. Takže prosím nám představte nejdříve eh, vy Ano, děkuji. Takže toto bude zasláno sekretariátu. Děkujeme vám za vaše vysvětlení. My souhlasíme s tím, že Moldavská republika plní to, co slíbila, ale já doufám, že vaši dohodu stihnete uzavřít do setkání ve Vilniuse. Ale máme tady doporučení Evropské rady, které je z února. dokdy by se to mohlo stihnout. Co se týče rozhodnutí rady, eh, pokud jde o usnadnění vízového režimu, tak to je velmi dobré rozhodnutí, tak aby občané Moldavské republiky měli možnost cestovat bez víz. V případě, že budou držiteli biometrických pasů. Ale co se týče víz, tak tam zmizelo mnoho podmínek. Především eh, nejsou povinni eh, tam eh, být přítomní, tedy osobně, a potom ze strany moldavských občanů je tady ta žádost, ale ne ze strany evropských občanů. A moldavané, kteří jsou někde jinde v Evropě. Já si myslím, že to je dobrý krok vpřed, především co se týká toho, že existuje stejné zacházení z Rusy a z Moldavany, to byl problém, především eh, pro eh, ty občany Moldavské republiky, kteří chtěli ruský pas jenom proto, aby se jednodušeji dostali do Evropské unie. To je tedy moje jediná připomínka a doufám, že dohodu s Moldavskou republikou do, dokončíte do té doby, než na podzim bude zasedání ve Vilniuse. Paní předsedkyně, děkuji. Možná bychom měli zahájit rozpravu, abyste mohli stručně zareagovat na dotazy. Zatím mám ale pouze jednu žádost o slovo. Chcete-li se přihlásit, tak prosím, ukažte mi to, zvedněte ruku, prosím, máte slovo. Order. The question the order starting from Turkey. Dobře. Já to udělám po pořadě. Eh, vztahy v této zemi jsou komplikované, situace je velmi složitá, ale eh, je to velmi mm, dobrý partner pro vyjednávání. Je potřeba zohlednit eh, otázku integrace, kterou Turecko zvládlo. Je to velmi spletitá situace, jsou tam velmi komplikované vztahy. Ale readmisní dohoda už byla zahájena, takže ten text existuje, byl předložen. Já jsem ho inicioval jako hlavní vyjednávač za Evropskou unii. A to společně s tureckým velvyslancem zde. Takže každý, kdo je na straně Turecka a spochybňuje tento text, když, takže že by se to mělo podepsat v určitý moment a potom implementovat. Ale jakým způsobem bychom měli propojit eh, tato jednání s tím, co jsme řekli ze strany Unie? A to možnost otevřít perspektivu liberalizace víz, ne zjednodušení vízového režimu, ale plnou liberalizaci víz. Protože všechno ostatní, kromě liberalizace, není zajímavé. My jsme jasně řekli, že dvě věci budou moci být zahájeny zároveň. Až začneme dialog pro liberalizaci víz, tak zároveň Turecko musí podepsat a uskutečnit v praxi readmisní dohodu. O tom nikdo nepochybuje. A proč tady o tom ještě stále mluvíme, tak to je potřeba, že jsou některé věci ještě vyjasnit, protože my budeme žádat od Turecka v rámci běžného dialogu pro liberalizaci víz, aby Turecko udělalo ty bezpečnostní dokumenty, to je prostě běžný postup a vše, co s tím souvisí, je to pro všechny. Ale není nejmenších pochyb o tom, že se to bude ubírat tímto směrem. Co se týče turecké strany, Velmi dobře se chápe, že asymetrie není žádoucí. Momentálně hovoříme o tom, zdali požádáme Turecko o to, aby splnilo základní podmínky pro liberalizaci víz, anebo zdali by měla být rozprava o tom, jak to objasnit. Jedna, tyto věci jdou ruku v ruce. My proto jsme v, plně v souladu s tím, co rozhodla Rada a to, co rozhodlo Turecko na straně druhé. Takže toto je zatím jasné. Ty úkoly jsou jasné, ale kdy tato hra začne? Toto bude moct začít, až ty oba dokumenty se dostanou na stůl ve stejný moment. A co činí Turecko momentálně? proto, aby bojovalo proti nezákonné migraci a proto, aby spolupracovalo s evropskými státy. Já si myslím, že Turecko činí mnohé, ale nejdříve musím říci, a vy to víte, Turecko odvádí fantastickou práci, protože ze Sýrie proudí utočenci, do Turecka. Turecko jim pomáhá. Jiné evropské státy by byly pod velkým tlakem, kdyby měly mít na svém území takové tolik uprchlíků a poskytnout jim tak dobré podmínky, tak jako jim poskytuje Turecko. Je to všechno sice vedlejší důsledek, ale je to ale velmi důležité, protože dřív či později budeme hovořit o tom, jak aplikovat zásady mezinárodní ochrany. A vy vidíte, že Turecko to činí už nyní a Turecko zvládlo dokázat mnohé v této oblasti. Potom druhá věc je důležitá při zprávě hranic a boji proti nezákonné migraci. Máme tady memorandum o, porzoru, o porozumění mezi Tureckem a Frontexem. Mimochodem, mise Frontexu eh, už mají v Turecku práci, eh, je tam eh, taková nouzová linka, která už byla zprovozněna mezi těmito dvěma zeměmi. A některé členské státy spolupracují bilaterálně s Tureckem, například eh, Řecko. Nevždy se dodržují všechna pravidla, ale to je otázka diskuze. Ta diskuze je otevřená, eh, Turci jsou ochotni o tom diskutovat, ty věci připouštějí. A je třeba říci, že někdy se snažíme zachytit ty ne Eh, zákonné aktivity, které jsou blízko hranic s Tureckem a ten otevřený dialog nám to umožňuje. A to všechno souvisí s readmisí, ale je potřeba mít i výbor pro readmisi, tak aby se o těch věcech dali, dalo diskutovat i oficiálně. Zatím chci říci, že věci se pohybují pozitivním směrem a prostě to je popis situace. Proto jsem optimistou. Nevím, zdali si mohu dovolit eh, být takovým optimistou a říci, že se ta dohoda uzavře, akční plán se připravuje. Můžeme říci, že eh, musíme si počkat na budoucnost, i když jsem optimistou. Arménie funguje readmisní dohoda v praxi? Ano, funguje v roce 2011. 1110 osob se vrátilo do Arménie. Eh, byli to tedy státní příslušníci Arménie. a asi 2000 nezákonně eh, pobývajících, neoprávněně pobývajících. Takže vidíte, že poměr mezi neoprávněně pobývajícími, kteří Eh, jsou zachycení, o kterých se ví, a potom, abyste to porovnali s těmi, o kterých se neví, abyste si udělali představu. Potom, pokud jde o citizenship a nationality, eh, jsou to synonyma, možná eh, v jiných jazycích se to odlišuje, ale my v angličtině to nepovažujeme za odlišné. Je to to tež. Pokud jde o údaje v Moldavské republice, doufám, že během setkání ve Vilniuse dokončíme odborné věci, nejedná se pouze o jednání tomu, čemu říkáme vyjednávání, tak to jsou pouze takové přípravné práce s cílem umožnit eh, komisi, aby se předložil návrh parlamentu. To je prostě interní postup, protože parlament eh, mm, eh, spolu rozhoduje. A já doufám, že budeme schopni říci, že jsme ukončili jednání v tom smyslu, že určitá práce byla odvedena, práce, kterou my odvedeme, i Moldavská republika a potom už můžeme přijít ke konkrétnímu návrhu. Nebylo by spravedlivé, kdybychom eh, v této chvíli řekli něco ještě dalšího. Co se týče úrovní úrovně porozumění, tak všechno je v pořádku, i reformy fungují velmi dobře, takže budeme-li pracovat touto rychlostí i nadále, tak já jsem optimistou a doufám, že to do Vilniusu stihneme. Děkuji, říká paní předsedkyně. Seven. Mám tady šest žádostí o slovo. Takže bychom začali s paní López, prosím. Eh, děkuji vám za informace. Já bych se chtěla zeptat na dvě otázky. Nejdříve ohledně dohody o, s Marokem, pane Manservisi. Já bych chtěla vědět, které jsou ty nejkomplikovanější body ohledně dohody pro mobilitu, protože Maroko se nachází blízko Evropy a také kvůli charakteristikám, které má Maroko, že vždycky mělo Maroko otevřené hranice a nyní vzhledem k tomu, že máme válku v Mali a terorismus v Sahelu, tak já si asi eh, představuji, že tam bude také problém s uprchlíky. A chtěla bych tedy vědět, jak se to odrazí v té dohodě, o které vyjednáváte. A za druhé bych eh, se vás chtěla zeptat na Turecko, protože eh, pro vstup do Turecka je potřeba zaplatit pouze určitou částku. My jsme jeli do Turecka, je to 30 eur. Takže kdokoliv si může koupit výzum do Turecka co se potom děje. Mnoho občanů z mnoha zemí, ať už tam je válka či není, například Afganistán, eh, Sýrie, ale v jiných zemích válka není, například Alžírsko či Dominikánská republika a mnoho občanů nakonec se skončí v Řecku, ale ve skutečnosti nemají žádný problém vstoupit do Turecka. Takže ten problém, který tady vyvstává, je ten, jak mohou oni říci, že se nedostali přes toto území, než se dostali do Řecka. Jaké podmínky mají tedy, jaké podmínky máte pro readmisi? Ten největší problém spočívá v těch detenčních centrech, které jsou v Řecku, na Maltě, prostě všude na jihu. My hovoříme o migraci a mobilitě, ale nemůžeme zapomenout na to, že více než 15 let jsme ne, více než 15 let máme ten problém, že jsme tu migraci nevyřešili. A jak budeme moci aplikovat mezinárodní ochranu? Tento uh, problém jde ruku v ruce se všemi těmito dohodami, které se podepisují, protože uh, máme desítky tisíc osob, které jsou v těchto detenčních centrech. Jak budeme moci hovořit o mobilitě a migraci, když eh, máme osoby, které jsou zadržené v, uh, v těchto centrech a nejsou přeci žádnými zločinci? Je potřeba o tom hovořit i nyní, nejenom když hovoříme o azylu, právě když hovoříme o mobilitě a migraci. Já nejsem optimistou proto, protože Frontex toto řeší. Frontex už několik let spolupracuje s úřady těchto zemí. Já musím říci, že země Jižní Evropy nejsou eh, velkými příjemci azylantů, co se týče eh, procent eh, pokud jde o ochranu azylantů, když, se, když porovnáme jižní eh, část, třeba takové země, když to porovnáme s Nizozemskem, se Švédskem, s Německem, se Spojeném království, tam je mnoho více těch eh, kladných eh, žádostí. Proč nemáme větší spolupráci s jižními zeměmi? Nená se o solidaritu. Jedná se o to, že status uprchlíka v těchto zemích které jsou příjemci, musí mít větší kapacitu, aby toto mohli pojmout. Ale není to jednoduché, protože úřad pro azyl nemá téměř rozpočet. Frontex má rozpočet, ale úřad pro azyl nemá. My jsme si to vyslechli, když jsme přijeli a hovořili eh, o svých členech, takže nemůžeme řešit eh, situaci těch, kteří žádají o mezinárodní ochranu, protože oni nedostanou na to žádnou odpověď, když nemají žádné mm, konzultanty ani personál v Řecku. Ta situace je opravdu deprimující. Když jsme tam cestovali, tak to bylo opravdu deprimující. Pane Manser, Visi. Musíme vám to říct, když Evropa neposkytne finanční prostředky, tak nemůžeme dosáhnout velkých dohod ani velkých prohlášení, protože prostředky se netýkají pouze bezpečnosti, ale také v poradenství v těchto zemích. Okay, Mrs. Danuka is next on my Děkuji, pane. Paní předsedkyně. Děkuji rovněž za prezentaci. Mám jednu konkrétní otázku a jednu obecnější. Ta první se týká Arménie a readmise. Máte nějaké konkrétní důkazy o problémech s readmisí osob z náhorního Karabachu? Myslím, že pravděpodobně by se vyskytly problémy, pokud bychom hovořili o readmisi v oblasti Gruzie, například osob, které pochází z Jižní Osetie či z Abcházie. Tedy jsou tady nějaké problémy, je tam například problém s absencí nějakých dokumentů. Mohla by to být hrozbou pro osobu, která je někam navrcena. A má druhá otázka. máme šest zemí partnerství s bývalými zeměmi Sovětského svazu. Mohlo by se toto nějakým způsobem porovnat? Jak to přesně vypadá? Neboť naše politika pravděpodobně spočívá v tom, že se snažíme harmonizovat veškeré dohody, které máme. Takže prosím, paní Keller, děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám pouze jednu zcela konkrétní otázku. Již více než rok eh, diskutujeme o hodnocení readmisního do, dohod. Eh, komise přistoupila k hodnocení a eh, učinila několik návrhů pro to, co by se mělo dělat jinak. Například doložky pro osoby třetích zemí vůbec nebyly využívány členskými státy. A proto jste tady navrhli, abychom takovéto doložky v nových readmisních dohodách již obsažené neměli. Jsou tam i další body. Co se vlastně stalo s těmi všemi podněty? Vzali jsme si z toho po naučení z těch dřívějších readmisních dohod. Má to nějaký dopad na dohody, které se momentálně vyjednávají či plánují? Děkuji, paní Ernst. Děkuji. Já si myslím, že readmisní dohoda s Tureckem a vůbec readmisní dohody jsou samozřejmě velkým počinem, když se to srovná s jinými zeměmi. Na tom závisí opravdu mnohé. Týká se to také velkého počtu osob a proto se chci zeptat na jednu věc. Ano, Turecko, no, to tady řešeno, uh, Eh, Turecko prostě nespolupracuje, chcete usnadnění vízového režimu. Já se ptám, jaké další podmínky byly v diskuzích s Tureckem ještě relevantní. To by mě velmi zajímalo eh, protože samozřejmě tady jsou velké názory, eh, nároky a samozřejmě jak to pak bude v konkrétně vypadat. Takže na to bych se chtěla zeptat, jak to tedy vypadá s ohledem na to liberalizaci vízového styku. Děkuji, pan Papa Nikolau. Ještě jenom mnohokrát děkuji panu Merservisimu za jeho prezentaci. Děkuji také za vysvětlení, která se týkala readmisních dohod. Zmiňovali jste, že existují dvě oblasti, které jsou z tohoto pohledu důležité. Já se ptám, hraje se tady spravedlivá hra, vysvětlím to. V návrhu dohody existuje určité ustanovení, které říká, že má pro Turecko existovat přechodná doba, tak aby příslušníci třetích zemí se mohli být, eh, mohli být navráceni do svého vlastního území, ze kterého pocházejí, a to v případě, že do Evropy se přistěhovali nelegálním způsobem. Jak to tedy vypadá? Je třeba, aby byla dohoda dozavřena, pak teprve bude aplikována, pak uběhne další doba eh, a než skutečně lidé budou přijati zpět, tak uběhne další, uběhnou další dva, tři roky. A proto se ptám, je to, v pořádku, když eh, Turecko vlastně současně si přeje liberalizaci vízového režimu a jak to bude vypadat poté? Eh, regulární řádní migranti z Turecka, těch je více než 10, 90%, takže pokud budeme mít eh, tuto dohodu readmisní, tak se to bude týkat 10% osob. Ten zbytek eh, přicestuje legálně a potom se tady hovoří o té liberalizaci vízového režimu. Jistě je to správné, že o tomto tématu hovoříme, ale jakým způsobem by to mělo potom konkrétně vypadat? Možná bychom eh, měli o té liberalizaci hovořit eh, až za delší dobu. A další věc, v Turecku existují osoby, které výzum nepotřebují, jiné typy osob výzum potřebují. Například tady je dohoda s Iránem a s Irákem. Jiní lidé například z Afriky výzum do Turecka potřebují. Ale takoví ty lidé, kteři, kteří mohou bez víza přicestovat do Turecka, samozřejmě v takovém případě by potom mohli i hned odcestovat eh, rovněž bez víza do Evropské unie. Samozřejmě, že zde by měli vylepšit svou spolupráci eh, pohraniční orgány. A poslední komentář z mé strany. Dobře víme, že Evropa podporuje Turecko v integračním procesu. A rovněž podporuje také to, aby Turecko bylo schopno zajištit bezpečnost svých hranic. Turecko rovněž získává prostředky, podporu jakožto kandidátská země. Takže když například my jsme navštívili konkrétně situaci na místě, tak jsme neustále byli svědky toho, že nás pozorovalo turecké vojsko, bylo to na severu země. Tak se ptám, proč se něco takového neděje, když tam dochází k ilegálnímu obchodování? Ptám se, co se děje v Turecku s těmi nelegálními obchodníky? Jak může někdo odcestovat z jihu na sever, aniž by měl aniž by čelil nějakému problému nebo se s někým nesetkal a prostě jen tak bez problému eh, přejet celou zemi. To je má otázka. Ano, paní Grisberg, paní předsedkyně, prosím, já jsem vás přehlédla. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu eh, řediteli za vysvětlení a za eh, schrnutí situace, pokud jde o jednotlivá vyjednávání. Já mám na starosti dohodu o readmisi s Tureckem. Eh, během prvního kolečka jste zodpověděl, některé dotazy, které jsem si já sama položila. Já jsem chtěla vědět, jak funguje mechanismus symetrie mezi liberalizací a mezi eh, readmisní dohodou. Vy jste řekl, že to není, že jedna věc se dá za druhou. Já si myslím, že přesto, že to jednání je velmi komplikované, tak by se mohlo v této oblasti pokročit. Já jsem také ocenila to, co jste řekl ohledně reakce tureckých eh, úřadů eh, na tu humanitární katastrofu, kterou představají tisíce Syřanů, kteří překročili hranice a kteří eh, díky mezinárodní solidaritě a především díky té turecké solidaritě tak prostě přežili. A protože zde vy nám máte zodpovědět naše dotazy, tak já bych se chtěla zeptat na Pakistan. V roce 2010, eh, pokud jde o readmisní dohodu, Evropská komise se zavázala, vy eh, si na to určitě pamatujete, v té době bylo položeno mnoho dotazů a mnoho kritik, protože eh, v té době se řeklo, že ta dohoda je vlastně eh, dohodou výbušnou. Tenkrát v té době komise se zavázala k tomu, že nám poskytne konkrétní informace ohledně aplikace readmisní dohody a nejenom ohledně toho, jakým způsobem budou postupovat vyjednávání, ale konkrétně v tomto případě se nám se to týkalo konkrétních statistik ohledně uplatnění této dohody. Já si myslím, že toto je věc důležitá pro všechny kolegy, abychom se mohli eh, vyjádřit eh, a měli, mm, měli jsme k tomu eh, informace, abychom se mohli věcně vyjádřit. Proto musím říct si, že eh, mám určité obavy, protože nemáme dostatečné informace o těch zpětně přebraných, eh, převzatých osob, o té readmisi, ohledně těch, kteří se vrátili do Pakistánu. Paní, eh, paní komisařka Malstromová se tím zabývala také vy. V červenci minulého roku jste o tom hovořil, když jste schrnul stav vyjednávání, když jste tady byl naposledy tady na tomto výboru Libe. Vy jste hovořil o projektním pilot, pilotním projektu v Pakistánu a potom, abychom věděli, jaký dopad eh, mají rozhodnutí, ke kterým zde přistoupíme. Eh, takže jaký to má dopad na lidské životy. Eh, Pakistán je jednou z těch zemí, kde je ta situace velmi negativní pro migranty. Není to tam pro ně jednoduché. My bychom tedy chtěli vědět, jak to potom dopadlo s těmi osobami, které eh, byly zpětně eh, přijaty ve své zemi. Tak abychom mohli potom věcně se k této otázce vyjádřit. Paní Zomr. Děkuji vám. E, jak vypadá situace v Radě, pokud jde o e, usnadnění vízového režimu pro Turecko? Je tedy zcela jasné, že podle názoru Turecka, pokud jde o readmisní dohodu, tak to nejde bez toho druhého. Jedno nejde bez druhého. Takže ta otázka, která tady vyvstává, eh, vidíte tady, že by existovaly nějaké možnosti, že by se dospělo k eh, jednotě v radě, protože my víme, že tato otázka je velmi komplikovaná. A ten celý kontext eh, spočívá v tom, že existují starosti v jednotlivých členských státech, Určitě v některých členských státech se jedná o otázku o minimální, minimálního věku pro slučování rodin a to je také tento kontext. Proto eh, tady by mohli mít eh, lidi eh, určit, určité obavy a, a existují ještě tady další věci. jste se o tom zmínil, jestli jsem to dobře pochopila. Eh, vy jste řekl, pokud jde o partnerství pro mobilitu, eh, v rámci lepšího přístupu do EU a vy jste řekl, že kromě přístupu k pracovním místům a pokud je uznávání diplomu, tak také přístup eh, do sociálního systému, přístup k sociálnímu systému, že toto by mělo být ošetřeno. A to si myslím, že je ten hlavní problém. Eh, u mě doma v Německu má, eh, existuje velké rozhořčení, pokud je o zatížení Eh, sociálního systému, eh, zatížení že služeb eh, kvůli lidem z Rumunska z Bulharska. A je tedy dosti důležité, když Německo se k tomu takto vyjadřuje. A pokud je o partnerství pro mobilitu, tak bychom se měli postarat o to, že když se tady říká, že lidé by měli být eh, přístup k sociálnímu systému a to bychom tím byli zahlceni a to už si nemůžeme dovolit finančně. Já bych tedy chtěla ráda vědět, jak eh, vypadá situace v Radě, eh, pokud jde o usnadnění vízového režimu pro Turecko. Chci tedy konkrétní odpověď. Zomer, that, uh, concludes... Děkuji vám, paní Zomr. Dobře, tímto jsme vyčerpali seznam řečníků. Nevím, chcete, chceli se někdo vyjádřit za radu? A chtěli by se někdo zapojit do této výměny názoru. Takže pan eh, Manservi, si máte slovo. To be brief. First concerning, concerning... Děkuji, já se pokusím být stručný. Maroko. Doufám, že budeme moci říci, že žádné problémy s, Tureck, s Marokem nenastanou, protože se jedná o poslední bod v rámci vyjednávání a jedná se o transfer sociálních práv. Jedná se o to, aby Maroko eh, se stalo součástí režimu bezvízového styku. Jedna věc je readmisní dohoda. Ta už po několik let byla zablokována, ale zatím se stala předmětem jednání i vzhledem ke státním příslušníkům třetích států. A v rámci tohoto partnerství chceme chránit ty, kteří jsou z, z nějakého důvodu v Maroku, kteří v Maroku uvízli. Na základě ženevské dohody, na základě všech mezinárodních práv ochrany. My nejednáme s Marokem o právních povinnostech, ale jednáme o možném usnadnění vízového styku. Chci říci, že pokud jde o zacházení s uprchlíky či s těmi, kteří jsou v Maroku nelegálně, tak eh, tady existuje určitá kritika partnerů. Já si myslím, že v této situaci mohu být mírným optimistou. Konkrétněji vám to budu moci říci koncem příštího týdne, kdy to chceme dokončit. Nesmíme zapomenout, na zákonnou migraci, o přenosnosti a tak dále. My máme pravomoc na úrovni EU, pokud jde o e, přístupu, co se týče povolení pobytu. Velký počet členských států e, se musí zúčastnit, jinak to prostě nemá smysl. Turecko. Eh, myslím, tady, že jste měli na mysli takovou tu uvolněnou politiku víz že se do Turecka dostanete kolikrát bez víza nebo prostě za takovou malou částku to vízum dostanete. To je právě jedno z těch témat, eh, které bude součástí dialogu o eh, facilitaci víz. Takže my o tom nyní hovoříme. Toto je otázka, která by měla být předmětem jednání. protože právě kvůli této vízové politice, která vede k tomu, že v Řecku je potom mnoho nezákonných migrantů, no tak toto se prostě musí vyřešit nemůžeme my rozšiřovat eh, aký komunitér, pokud je o přístupovou smlouvu, ale můžeme jim říci, aby došli do takového výsledku konkrétně, aby se toto neopakovalo. Turci mají opravdu velký zájem na tom toto vyřešit. A uvidíme tedy každopádně, jak to dopadne, s nimi budeme jednat. Vy jste například řekli, že se jedná o Řecko a o jižní část, o jižní státy že eh, přijímají žadatele o azyl. My máme evropskou legislativu, která se uplatňuje. Eh, my jsme začali řízení pro porušení v případě některých členských států, pokud jde o pobyt těchto žadatelů a společně s EASO článek 33 nového dublinského nařízení, kde se hovoří o akčním plánu a všechny ostatní věci a také prostě používáme ty finanční prostředky, které máme, abychom pomohli Řecku, protože v Řecku už je velmi dobrý akční plán. Situace je samozřejmě ale obtížná, komplikovaná, to já nepochybu. A nechci tím říct si, že už je všechno hotové, ale alespoň už ten proces byl zahájen a ten způsob eh, systém je dosti věrohodný. Ty jižní státy jsou více exponovány, jsou více vystaveny a těmto eh, tokům a musíme být proto eh, solidární protože oni chrání hranice pro celou EU a to je novou filozofií toho nástroje, který navrhujeme tak aby tyto eh, země dostaly to, co jim náleží, protože jsou strážci hranic EU. My jsme si vědomi této situace. Některých výsledků jsme dosáhli, ale držíme se při zemi. E, máme málo e, prostředků, nemůžeme očekávat, že nějaká malá agentura e, bude disponovat všemi prostředky. Také to nebylo cílem. Prostě cílem bylo zmobilizovat stávající kapacity jako reakce na Eh, kritické záležitosti. Není to agentura, která by měla strukturálně intervenovat. My spolupracujeme s tímto eh, Evropským podporným úřadem pro otázky azylu, ale zatím eh, to ještě nemá dlouhou historii. Pokud je o Náhorní Karabách, Jižní Osetie a tak dále. Tady se aplikují určité zásady, takže národnost je potřeba identifikovat pomocí určitého dokumentu totožnosti nebo nějak jinak. My vždycky hovoříme o Gruzii, hovoříme o Arménii, protože se oni sami uh, identifikují jako Arméni či Gruzíni. Druhá věc. Readmise jestli je to riziko pro jejich základní práva, ano či ne. To není žádný automatický proces. Je potřeba zjistit, v jaké situaci se ta země nachází, když tam eh, chceme ty občany vrátit. A někteří žádají o azyl. Já nemám čísla ohledně eh, toho, kolik žádostí bylo přijato, pokud jde o žadatele z Arménie a z Gruzie. Takže není to nějak automatické že my je Eh, že bychom je vraceli do nějakých eh, regionů, kde je situace velmi špatná. Prostě máme dohodu eh, pro ty státní příslušníky z těch určitých zemích. Otázka Pakistánu. Abychom v tom měli jasno. Dohoda EU s Pakistánem zatím nepřinesla mnoho dobrých výsledků. Já už jsem to řekl předtím, já s tím nemám žádný problém. Já proto e, zoufale žádám pakistánské úřady, o to, aby se sešli ve společném výboru pro readmise, protože musíme zde řešit mnoho záležitostí, včetně podmínek kvůli eh, režim, bilaterálním režimům, tedy EU a Pakistán, tak tyto podmínky se musí respektovat. Ten projekt, o kterém jste hovořili, začne fungovat během příštích týdnů, měsíců, tedy ze strany Úřadu pro uprchlíky. A je potřeba zdůraznit eh, otázku, která byla ošetřena v eh, posouzení dopadu. Jedná se tedy o ty lidi, kteří se vrátí do svých eh, zemí. Tento eh, projekt má jako cíl zareagovat na jedno z těch obtížnějších situací a to je právě situace v Pakistánu. A aplikuje se to také v případě jiných zemí. V rámci EASO, když hovoříme o zprávě o zemi, o zemi původu, tak také s tím pracujeme. Týká se to těch eh, zemí, kde se jedná o žadatele o azyl, jejich žádost je zamítnuta, oni se musí vrátit do své země a musí se zaintegrovat do své původní společnosti. Tak to je otázka, kterou se my zabýváme. Já neříkám, že situace je ideální ale my jsme si všeho vědomi, my se snažíme poskytnout prostředky a také politickou vůli, abychom udělali co nejvíce bude možné. Týká se to také doložek v případě třetích zemí. V té zprávě a hodnotící zprávě o tom se zmiňujeme. E, takže neznamená to, že bychom měli readmisní dohody, aniž bychom měli dohody o usnadnění vízového režimu. Já si myslím, že nestačí hovořit o readmisi, nebo že by to stačilo. Ne, to nestačí není to proveditelné. My děláme ten druhý případ. Máme návrh pro, navracová, pro návrat eh, těch obča, občanů Arménie, ale rada to nepřijala. Takže my jsme museli pokračovat eh, v tom mandátu, pokud jde o readmisi eh, v třetích státech, i když ten stát nemá společnou hranici. My jsme chtěli, aby to riziko bylo nižší, ale ten postup, aby byl schválen mandát, tak to je ten, který je. Nakonec eh, tento mandát byl poskytnut, aby tam byly zahrnuty i státní příslušníci třetích zemí. Turecko ještě jednou. Turecké úřady mají jasno v tom, že jednání jsme zahájili, abychom získali výsledek. A tím výsledkem je liberalizace víz. A zároveň Turci budou muset aplikovat a podepsat a aplikovat Readmisní dohodu, to prostě všichni vědí, tam nedošlo k žádnému nepochopení nebo k nějaké záhadě. Za prvé potřebujeme liberalizaci víz a teprve potom se podepíše readmisní dohoda. Ne, tak to není. Nyní je paralelismus, existuje tady symetrie obě dvě věci na jednou. obě dvě ty dohody na jednou. Co se týče asymetrie s těmi příslušníky třetích států, ano, o tom se hovořilo, ale to není poprvé, kdy se toto děje. My už jsme to dříve učinili s Ruskem a s Ukrajinou. A často existuje nepoměr mezi vstupem v platnost readmise těch eh, příslušníků a potom eh, doložka pro příslušníky třetích států. Není to tedy poprvé. Eh, vždycky je to něco za něco. Ve všech dohodách o liberalizaci, když tam není výzum, musí být vždy předtím kompletní hodnocení dohody o readmisi. Z technického úhlu nebude liberalizace s Tureckem, když předtím Turecko celkově neuplatní veškerou readmisní dohodu, včetně doložky pro příslušníky třetích států. E, tento nepoměr nyní existuje a bude dále existovat. Pouze nebylo by tomu tak v případě, že by ta možnost dialogu by umožnila snížení této lhuty, ale my nemůžeme nikoho k ničemu nutit za prvé, my musíme eh, získat praxi, získat důvěru, ale my čekáme, že až budeme hovořit o liberalizaci víz, tak eh, v určitý moment, no to se neví, tak eh, možná se tam bude ta readmisní doložka pro ty příslušníky třetích států. Já neříkám, že tomu tak bude, ale myslím si, že by to bylo spravedlivé a logické. Bude vízová liberalizace poté, co readmisní dohoda vstoupí v platnost. Takže jedná se tady o určité eh, záruky, ochranné prvky. Turecko. Víme, co se děje interně. V tomto případě to funguje dosti dobře, včetně těch financí, které poskytujeme Turecku v rámci předstupního nástroje pro instalace, zařízení pro ty, kteří oni, které oni zadrží, kteří jsou Eh, nezákonní, takže už eh, máme zařízení, instalace, které byly postaveny díky těmto finančním prostředkům, tam se respektují všechny normy a tam jsou prostě tyto osoby, které jsou nelegální. Někteří z vás řekli, že ten tlak těch eh, uprchlíků se může stát velkými toky nelegálních migrantů pro EU a o tom právě hovoříme s Tureckem. Turecké úřady to uznávají až eh, zahájíme tento dialog, tak potom uvidíme, jak toto všechno vyřešit. Ale zatím jsme v oblasti policení a v oblasti e, přijímání. Ale je velice komplikované přispět k nějakému rozhodnutí, dokud si nesedneme a nebudeme o tom diskutovat musí nás přesvědčit o tom, že splňují podmínky liberalizace víz a potom budeme moci přistoupit k samotnému ověření. Jaká je situace v radě, pokud jde o Turecku? Tak ta situace je velmi jasná. Turecko má už cestovní mapu pro liberalizaci víz. Takto to bylo dohodnuto před několika měsíce. Za podmínky ale, že Turecko podepíše a uplatní readmisní dohodu. To je to, co děláme dnes. Abychom prostě dospěli do dobrého konce. Turci, co říkají, že to je začátek procesu, ale kde tento proces končí? Členské státy budou tedy ochotny schválit návrh který změní situaci v Turecku? Žádná záruka tady není. To je rozhodnutí, které schválí parlament a rada kvalifikovanou většinou. Nejlepší záruka je, že když eh, zahájíme dialog, tak musíme mít důkazy o tom, že všechno už funguje a potom se předloží návrh. A když předložíme návrh, tak to znamená, že budeme tento návrh hájit, protože jsme přesvědčeni o těch podmínkách. Potom Máme institucionální normy, například kvalifikování většina, tedy hlasování kvalifikovanou většinou. A prostě to taková je situace a Turci to vědí. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Já myslím, že zodpovězeno bylo vše čímž je naše debata u konce. Děkuji vám, pane Musovísi. A teď jsme u dalšího bodu. Máme trošku předstih. A já bych tedy doporučila výboru, mm, mm, protože eh, nevím, eh, Není tady zrovna nejpříznivější klima v této místnosti. Lidé tady pokašlávají. Je vám tady moc horko, jo? Já myslím, že není. No to jenom ukazuje, jak jsme rozmanití zde v Evropě. Paní Matije, eh, myslím, má připravenou prezentaci pana Luhana, je to tak? Takže ještě pozměňovací návrhy ke zprávě pana Marineska o zjednodušení vízového styku s Moldávií je 28. Eh, února 6 hodin, to je příští čtvrtek 6 hodin. Takže pokud souhlasíte, Eh, budeme pokračovat v programu jednání, i když máme lehký předstih a poprosila bych paní Matie, aby odprezentovala za pana Luhana. Prosím o klid sále. A sice bude to na téma klíčové informační dokumenty o investičních produktech. Jde o návrh komise z července 2012 na nařízení k tomuto tématu. Jde o klíčových informací, které mají být povinně zveřejňovány. Jde o transparentnost, eh, usnadnění porovno, porovnatelnosti produktů. Ano, a hlavním výborem je Ekon kde zpravodajkou paní Beres. Paní Mečie, děkuji vám, paní předsedající. Já tady budu eh, eh, prezentovat to za pana Luhana, který musel eh, odjet do Rumunska. A já bych tady ráda něco přečetla jeho jménem. Jednotliví investoři, kteří si přejí investovat, eh, vidí, že v nabídce čím dál tím větší množství produktů. Jedná se o specifické produkty, které mají být přesně přizpůsobeny mm, potřebám investorů. Jsou to ovšem na velmi komplikované eh, produkty. Předsedkyně a prosím ty, kteří se tady eh, mezi sebou baví, aby opustili sál. Informace, které jsou eh, momentálně povinně předkládány investorovi, jsou předmětem koordinace, tak aby bylo možné mezi sebou porovnávat různé produkty a pochopit jejich hlavní charakteristiky. Jednotliví malí investoři eh, často nechápou, do jakých rizik vstupují a kvůli tomu často utrpí ztráty. Transparentnost při těchto produktech je třeba tedy zajistit tak, abychom zajistili skutečnou ochranu investorů a větší důvěru v tyto formy investování. A Luan je toho názoru, že toto stanovisko jasně poukazuje na tyto potřeby, přináší na ně odpovídající odpověď. Pravda je ovšem rovněž také, že některá zveřejňování se dějí příliš pozdě, takže tady potřebujeme eh, celou věc urychlit. Eh, důležitá je rovněž proporcionalita, která musí být zajištěna a dále je třeba zohlednit to, aby současné postupy byly uznány. Děkuji. Myslím, že ani předsednictví, ani komise se nehodlají vyjádřit. Někdo z kolegů, prosím? Pan Weidenhölzer? Ano. Vítám tento návrh, i když to byla finanční krize, kdy došlo k tomu, že mnoho lidí si koupilo produkty, které by si vlastně v zásadě nikdy nekoupili. Proto tento přístup v zásadě vítám, rovněž vítám i to, že retailoví investoři není mají nárok na právní pomoc a že dochází k um, změně důkazního břemena, že tedy ten, kdo produkt nabízí, musí sám dokázat, že tedy dodržoval veškeré předpisy, pokud dojde ke stížnosti. Kriticky vidím to, návrh komise v sobě obsahuje příliš mnoho výjimek, zejména to jsou dvě A, B, D a E, výjimky, které jsou tam obsaženy, podle mého názoru nejsou správné a měly by se z toho vypustit. Co se týká zveřejňování sankcí, zde by mělo být jasné, že takovéto sankce by měly být zveřejňovány tak, abychom zajistili odpovědající transparentnost a proto by tam ten dodatek, který říká, že zveřejňování by mohlo závažně ohrozit stabilitu finančních trhů. Tento dodatek by měl být vypuštěn, protože tady se jedná zejména o malé retailové investory. A dále, dále ty odkazy na chatu na listinu základních práv jsou jistě důležité. Hovoří se tam ještě o směrnici 5 a o ochraně údajů. Samozřejmě toto musíme zohlednit i v nové legislativě. Já si myslím, že ještě je důležité i to, aby cílová skupina, eh, aby ty informace pro ně byly jasně rozpoznatelné, jasně označené, to by mělo i zde platit. Pro mě to ještě není úplně jasné, zda je to správně ošetřeno. A v rámci eh, toho, když je investor eh, dostává informaci o investici, tak by tam mělo být jasně uvedeno, proč je ta, eh, ten onen produkt důležitý a dobrý právě pro něj. Dále je třeba, abychom snížili komplexnost, zejména finančních produktů. Je důležité, aby právě finanční produkty byly jasně srozumitelné a jednoduché. Děkuji. Myslím, že to bylo velice dobrý příspěvek. Chce to někdo komentovat? Zdá se, že ne. Takže tady máme lhutu poprzňovací návrhy a to je 27.2. Bylo to takto stanoveno, mám pocit. Příští týden se pak rozhodne a rozhodnutí vám sdělíme. Pozměňovací návrhy budeme projednávat 7. 3. a 20. a 21. března. Eh, to potom všechno schrneme a tím se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání, který je ovšem s vyloučením veřejnosti, tedy s zavřenými dveřmi. Paní Lepe, která ještě ovšem nedorazila, takže navrhuji, abychom si udělají přestávku na pět minut a budeme doufat, že mezi tím dorazí a bude to potom tedy poslední bod na našem pořadu jednání. Děkuji vám.